Bien. Drazí kolegové, poprosím o chvilku klidu, zahajuje naše zasedání. Děkuji mnohokrát panu komisaři Levandovskému za to, že mezi nás přišel. Děkuji jemu i jeho spolupracovníkům v souladu s našimi zvyklostmi. Eh, přišel pan komisař, aby nám představil před eh, naším výborem pro rozpočet Evropského parlamentu rozpočet pro rok 2014, který schválilo kolegium komisařů dnes ráno. Je to tedy mimořádné zasedání výboru pro rozpočet a připomínám vám, že budeme mít naše řádné zasedání, tak jak je to již dlouho naplánováno zítra dopoledne. A chtěl bych vás informovat o skutečnosti, že jsem požádal pana předsedu parlamentu, aby svolal mimořádnou schůzi výboru pro rozpočet na příští pondělí ve Štrasburku 18 hodin 30. To jsme si rezervovali pro koordinátory původně, ale rozhodl jsem, že tento termín bude pro plenární veřejné zasedání výboru pro rozpočet abychom se věnovali vyjednávání o víceletém finančním rámci, který tedy není dnes na programu dne, Hovořili jsme o tom in camera minulé pondělí, ale bude třeba také o tom se informovat a vyměnit si názory před hlasováním, které nastane na plenárním zasedání příští týden. Viděli jste tedy program zasedání. Máme tady pouze jeden jediný bod na programu a to je představení rozpočtu, takže navrhuji, abychom dali okamžitě slovo panu komisaři Levandovskému. Thank you. Děkuji, dobré ráno. A nyní vlastně zahajujeme jednání o rozpočtu pro 28 zemí podle nového víceletého rámce. Dnes Korepér odsouhlasil Chorvatsko. A to je zásadní. Je to forma přivítání 28. člena naší rodiny. A jak vidíme na prvním prosvitce, jsme si plně vědomi, že zahajujeme bez dohodnutého víceletého finančního rámce. Je to nevýhoda, ale minimálně dodržujeme stará dobrá pravidla, že hned po oficiálním svání rozpočtu, i když ty okolnosti nejsou zcela běžné, tak předlož, předkládáme návrh rozpočtu rozpočtovému výboru parlamentu. Jsme pod tlakem času a smlouva v článku 314 požaduje připravit odhady ve všech jazykových verzích. A nyní tedy ty odhady mají být hotové do 1. července a návrh rozpočtu ve všech jazycích ne později než 1. září. Samozřejmě, jak víte, za běžných okolností mám pragmatický harmonogram a nikoli harmonogram podle smlouvy, což znamená, že se předkládá rozpočet koncem dubna a to dává radě a parlamentu více času pro jejich eh, jednotlivá čtení. A nyní můžeme využít eh, pokročilého stavu jednání o budoucnosti. Zvědomím, že to není vlastně konečná podoba ale můžeme toho využít a uvidíte, že do jisté míry jsme to upravili stavu jednání mezi parlamentem a radou pro budoucnost. Prosím, berte to jako východisko. A také respektujeme lhuty podle smlouvy. A než eh, dohadovací výbor bude schvolán, máme čas na úpravy formou dopisu výsledky jednání mezi parlamentem a radou. A samozřejmě bychom dopisem upravili to, co je zde předloženo dnes, na základě jednání mezi parlamentem a radou. A není tedy další slide. To je obecná poznámka o platbách a závazcích. Závazky navazují obecně na to technické rozdělení podle programu, které bylo předloženo 22. června ve výboru. Ale je tu jedna změna. Zajišťujeme tzv. frontloading u iniciativy zaměstnanosti mladých pro léta 2014 a 2015. 15. Takže to je základní změna u profilu v souvislosti s tím, co vám bylo 22. června předloženo. Pokud je o platby, ty vycházejí z předpokladu návrhu rozpočtu 2014 a jsou pod tedy stropem pro rok 2014. A to je důvod, proč plně využíváme tohoto stropu. To je vlastně určitý předpoklad u plateb. Platby až do stropu. A opět, pokud budeme vědět, jak dopadne jednání mezi parlamentem a radou, tak to můžeme upravit eh, formou upravujícího dopisu. Priority byly již uvedeny. Probíhá tedy frontloading u iniciativy zaměstnanosti mládeže. Máme tu ustanovení pro tedy likviditu pro malé a střední podniky což je také naléhavé a to uvidíte také během prezentace, ale obecně za to více než kdy jindy rozpočet na 2014 by měl být nástrojem investic. A pokud je to určitý důraz, tak je to důraz na růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost. Je to tedy určitý investiční nástroj pro evropské regiony a další příjemce evropského rozpočtu. Ale to je současně, a to je charakter tohoto rozpočtu, do značné míry přemostění mezi starou a novou finanční perspektivou. Probíhají omezení v oblasti výdajů na administrativu. Tato politika pokračuje, bylo to zahájeno v roce 2013 a jsme tedy na začátku tohoto snižování, ale samozřejmě to pokračuje během pěti let a bude to pokračovat i v roce 2014. Další slide. Na slajdu 6 vidíte, jak je zajímavá struktura plateb v prvním roce nového programu. A je tu skutečně důraz na závazky platby budou následovat u řady projektů, kde je pomalý náběh. V roce 2014 se soustředujeme tedy na závazky a vycházíme ze zkušenosti společné, kdy bylo třeba dokončit nový právní základ pro jednotlivé návrhy a máme tedy omezené předfinancování. Důraz je na závazky a to se týká zejména opět oblasti růstu a pracovních míst. A tady určitá korelace s rokem 2013. A myslím, že je důležité vědět, že propast mezi závazky a platbami je tak koncipován, že představuje 6 miliard euro. Ale tady vlastně eh, se snažíme snížit eh, nárůst RAL protože ta mezera byla na úrovni 18 miliard. A nárůst RAL byl mnohem rychlejší. A na dalším slajdu vidíte právě strukturu plateb jako forma přemostění. máme 14 plateb pro administrativu a zemědělství, tedy 40 návrhu rozpočtu. Ale to, co je zde zajímavé a ne zcela nezvyklé pro první rok nového finančního výhledu, je, že neuhrazené závazky vlastně představují 70 miliard. To jsou tedy platby plynoucí ze závazků z minulého období, ze starých programů. A to je právě vlastně to přemostění. Nejsou to nové závazky, jde o dokončení. A tady to představuje skutečně lvý podíl toho rozpočtu 2014. Dokončení starých programů. A v tomto návrhu měli být eh, připraveni snížit o jednu třetinu, tedy ty nesplněné RAL, neby, neuhrazené RAL. A pokud je o návrh rozpočtu na 2014, ta úroveň by měla být asi 200 miliard euro a když hradíme 70 miliard v roce 2014, tak se to rovná snížení o jednu třetinu a to představuje zásadní tedy snížení. Dole v té tabulce vidíte, jak zanedbatelné jsou ty nové programy. To je také typické pro začátek období, probíhají přípravné práce a vlastně je to pouze předfinancování a tedy příprava nových programů. A tímto návrhem jsme na úrovni 0,1% GMI a to je poměrně eh, nízké pro rok 2014. Ta tabulka je této podobně před vámi. Zde vidíte tato čísla v kontextu situace, kdy rok 2016 není jenom přemostěním, ale také součástí vývoje. Tedy zahájení období 2014 až 2020 a ta rostoucí čísla jsou u závazků a je tu konkurenceschopnost pro růst a pracovní místa a můžete sami posoudit tuto položku, ale my to posuzujeme v kontextu vývoje v následujících letech. A tady bych vás chtěl upozornit na to, co je mimo rozpočet, mimo VFR. Jsou zde dvě kategorie. Je to globalizační fond, které jsou obě tedy nad stropem VFR. To je velmi důležité pro budoucnost, pro mobilizaci. A to se týká také na stroje flexibility a my ty věci představujeme trošku jinak v rozpočtu, ale obecně za to, to co je potřeba, je hájit zásadu, že jak závazky, tak platby pro tyto nástroje jsou mimo VFR, mimo tento strop. A tady je trošku e, širší vlastně e, obrázek, ne z roku na rok, ale z jednoho finančního období na druhé. A to je obrázek toho, co dokážeme poskytnout Evropě z hlediska investičních příležitostí. A pokud budeme schopni se soustředit na to, co je skutečně e, důležité, které zde, tedy kde, kde jsou ty scházející investiční příležitosti v dnešní Evropě? Pokud jde, máme tu srovnání s takzvanými TENy, TNT, a to je také v souvislosti s tím, co vlastně nebylo v programu Connecting Europe Facility. To jsou tedy hm, některé prvky, které se týkají také programu ekonomické obnovy, které byly odhlasovány a to srovnání je zde tedy patrné. A to se netýká pouze roku 2014, ale je to vlastně srovnání dvou tabulek. A myslím, že došlo k určitému zlepšení celkové atmosféry, konkurenceschopnosti a soudržnosti a tady vidíte vývoj, tedy té kapitoly 1a v rozpočtu, kde zcela jasně je vidět eh, údaj za rok 2013 a ten opravní rozpočet zatím ne, ne, nemá do, dopad. Soudržnost, to je další průsvitka a tady vidíte vývoj projektu soudržnosti a vůbec se nebojím toho poklesu na začátku, je to zcela přirozené. Můj problém je v tom, abychom měli dost peněz na konci, když ty programy budou dozrávat. A jde o to vlastně poskytovat skrze tedy RAL poskytujeme členským, státem, členským státům vlastně prostředky a snažíme se o to, aby bylo možné splatit co nejvíce těch eh, programů, které nejsou uhrazeny. A to je snaha pro rok 2014-2015. Přicházíme s čerstvými prostředky u projektů, které již přicházejí nejenom jako forma drobného předfinancování, ale také jako průběžné platby a to se musí také odrazit eh, v těch závazcích. A nakonec vývoj konkurenceschopnosti a soudržnosti, takže i zde vidíte pokles eh, u na začátku u nové generace programů. Zde vidíte rozdělení podle těch hlavních programů vlajkových programů. A tady to je tedy cíl pro iniciativu Evropa 2020. Máme některé hlavní iniciativy, vlajkové iniciativy a, a pro Evropu 2020 eh, jsem chtěl ukázat vlastně, co náleží eh, inovační digitálnímu programu pro Evropu, Evropské platformy proti chudobě a dalším inovační unie, tedy ty hlavní projekty pro rok pro, v rámci programu Evropa 2020. Na tom jsme se dohodli do budoucnosti. A další tabulka je velmi důležitá. To je to, co je nové a to bude zřejmě projednáváno ve čtvrtek a v pátek nikoli na okraj, ale v samotném jádru Evropské rady. A myslím, že je to naprosto relevantní pro dnešní Evropu. Je to iniciativa zaměstnanosti mládeže. Je tu návrh zajistit maximální frontloading. A máme tu vlastně plnohodnotný frontloading, kdy vše, co je schůdné v rámci iniciativy pro mladé 6 miliard euro v letech 2014-2015. Dohromady samozřejmě z příspěvky skrze fondy soudržnosti. To znamená jasnou úpravu podstropů v kapitole 1a a v 1b, protože vlastně převádíme prostředky z některých programů, které měly být pomalu rozbíhající se programy, je to z CEFu a z energetických programů a Evropská územní spolupráce a došlo k dohodě jednotlivých stran a to jsou obvykle pomalu se rozbíhající programy a příspěvky z Fondu soudržnosti do Connecting Europe. Takže tam došlo k backloadingu a tady, abychom mohli zajistit vlastně ten silný náběh na začátku, frontloading, tak je to iniciativa pro osoby ve věku 15 až 24 let a je to pro regiony, kde nezaměstnanost vyšší než 25 Když vidíte tu tabulku z hlediska frontloadingu, tak eh, není možné zůstat bez kapacit na další období, protože není naděje, že by nezaměstnanost mládeže klesla v letech 2014 a 2015. Ale Tady nabíhá zase sociální fond. Sociální fond má mnohem větší objem. no to být asi 80 miliard, je to zatím předmětem sporů. Co by měla být mes pro sociální fond oproti strukturálním fondům, ale je to velká, velký objem peněz, který by měl být hned na začátku alokován pro záruky pro mládež. A měl by to být tedy rozumný operační nástroj v rámci iniciativy nezaměstnanosti mládeže, aby ta záruka pro mládež byla provozu schopná. Funguje to zatím ve dvou nebo třech zemích, v dalších zemích to zatím nejsou tedy prostředky, které by byly dostupné. A abychom mohli splnit tu záruku pro mládež, musíme mobilizovat eh, cíleně prostředky pro nezaměstnanost mladých a také Evropský sociální fond, který by měl pokrýt zbývající eh, časové období. A během tohoto období, když budeme mít nulu pro nezaměstnanost mládeže, protože to bylo předmětem frontloadingu, tak bychom měli právě využít eh, sociální fond. A to musí být také jasně uvedeno v legislativě. A tak to by to mělo být tedy řešeno. A potom tu máme další část, programu pro budoucnost a myslím, že to je stejně naléhavé, protože to se týká právě sdílení rizika, kde dokážeme posílit soukromé financování malých a středních podniků. To je stejně naléhavé, stejně důležité pro Evropu, alespoň podle toho, co slyším, protože není zde dostatek likvidity pro malé a střední podniky. A tady máme nástroje, tedy skutečné nástroje, nikoli pouze politické deklarace. A v evropském rozpočtu máme prostředky, abychom eh, zajistili sloučení různých eh, zdrojů s kapacitami například EIB eh, e a abychom skutečně umocnili uvěrování malých a středních podniků. A zde vidíte, které programy jsou předmětem tohoto sloučení zdrojů. Je tu také Evropský strukturální investiční fond, dobrovolná účast pro celé období a nikoli pouze pro rok 2014. Ale naše naděje je ze zkušenosti, že bychom dokázali dosáhnout velkého pákového efektu při sdílení rizika, při zapojení veřejných prostředků a proto by se nám mělo podařit pokrýt mnohem větší tedy investice do malých a středních podniků. Ta iniciativa není proveditelná bez eh, dohody nad VFR, ale myslím, že je to velmi důležitým signálem pro potenciální příjemce, že máme tedy nástroje, které jsou vybaveny a jsou připraveny poskytovat Eh, likviditu malým a středním podnikům. A teď začíná ta trošku nudnější část naší prezentace. A to je tedy to rozdělení podle jednotlivých rozpočtových kapitol. Nechci to příliš komentovat, eh, vy máte ty prezentace před sebou a čas běží a proto nebudeme číst ty jednotlivé položky. Tady je důležité rozlišovat eh, v prezentaci pro rok 2014 to, co by mohlo být skutečně okamžitě spuštěno a co tedy teprve nabíhá. A to jsou vlastně tzv. projektové kapacity členských států. Minimálně to je tzv. horizont. Horizont má charakter pro projektu a Upřímně za to věřím, že zde máme kapacity pro frontloading a to také byla součást vaší, vašeho pohledu na vyjednávání VFR, takže je tu určitá možnost frontloadingu u Horizontu 2020, ale obecně vzato Horizont se týká konkrétních projektů a projektů, které pomalu nabíhají a potom nabíhají, nabírají tempo v budoucnosti. A to je vlastně celková, celkový přehled rozvoje v kapitole 1a. A horizont tedy bude narůstat v průběhu času, kde máme zatím progres. CEF Connecting Europe Facility tady vlastně zbíráme ty přezraniční propojení a zatím to bylo vlastně do roku 2014 neexistující. Erasmus se vlastně zdvojnásobuje v následujícím finančním horizontu. Druhá část kapitola 1 soudržnost. A opět Tady bych chtěl upozornit na pomoc pro nejchudší osoby, Reimer v a další, že to je asi věc, bych prostě nechtěl komentovat, ale tady to je otevřené. Ale je tu alespoň určitá částka, která již je v rozpočtu. Je to 360 milionů euro. A otázka je, jakým způsobem s tím budeme nakládat také při jednáních. Dále kapitola 2, nejstabilnější kapitola. To vychází z logiky jednání. A Některé think tanky jsou už překonané a skutečné jednání probíhá. A pro rok 2014 tedy máme tedy mnoho programů, které jsou jako dýzlový motor, to znamená, že se pomalu zahřívají, tak eh, tady to je jinak. Eh, rozvoj venkova je součást zemědělství a týká se to projektů. Týká se to skutečně dobrého managementu a pomalého náběhu. A to není překvapivé. Potom tu máme program Live. To je sdělení speciálně pro Helgu. Je tu Live a Live Plus. Já vždy říkám, že Live je jenom část toho, co chceme řešit formou mainstreamingu a fondy soudržnosti, zpracování odpadních vod, čištění odpadních vod, energetická účinnost. A LIFE představuje určitý potenciál k využití, kde by mělo dojít k navýšení. A to se týká tedy milionů, které jdou na povýšení příspěvku do evropských rozpočtu. Občanství a bezpečnost, to je další. A tady bych chtěl upozornit na to, co je skutečně otázka velmi precizního řízení. Fond pro azyl a migraci, fond vnitřní bezpečnosti, ale to nejsou tedy revolvingové fondy. Zde chceme řídit projekty a budeme čekat na projekty z členských států a potom je budeme tedy saturovat prostředky, pokud jsou to pomalu nabíhající projekty. My jsme si vědomi významu této problematiky pro Evropu a vzhledem k situaci také mimo jiné v Syrii, tato věc je řešena formou humanitární pomoci a v roce 2014 humanitární pomoc je tedy hlavním, hlavní formou pomoci za současných okolností, ale měli bychom být pozorní vzhledem k tomu, co nastane eh, později, co se týče tohoto velmi vážného konfliktu. A tady širší pohled na ty pomalu rozbíhající se projekty a měli bychom mít eh, také rozumnou míru financování během času. Tvůrčí Evropa, tedy mediální programy. Tady bych chtěl říct, že tady jde o takzvanou kulturní výjimku, tedy exception culturelle, která má být eh, obhajována skrze mediální programy. A teď jsme trošku charakter změnili, říkáme tomu tvůrčí kreativní Evropa. Globální Evropa. Opět eh, to, co by mělo být využito okamžitě, je humanitární pomoc. A to, co klesá zde, je předvstupní pomoc, ale zejména proto, že Chorvatsko už je plnohodnotným členem. To je příznivé sdělení. Tedy opravný rozpočet byl dnes schválen pro Chorvatsko. A pokud jde o rozvoj a sousedství. Rok 2013 byl velmi tedy finančně náročný, došlo k poklesu, ale v kapitole 4 obecně vzato ta situace nebyla tak obtížná z hlediska výsledku jednání. A máme tu také tedy tu naléhavou pomoc, která je mimo finanční rámec. Co také vývoj v, v čase. A další je citlivá otázka výdají, výdajů na administrativu. A tady bych chtěl upozornit na prostřední část. To je vlastně rozdělení těch eh, podílů komise 39%, celkových výdajů další instituce, včetně parlamentu 42, společné výdaje 19. A u, u těch společných výdajů máme problém. I při nejstřídnější politice a zprávě zde jsme ještě nezapočítali Chorvatsko. ale problém důchodů bude narůstat o 6%. V roce 2014 došlo k úsporám 7, 7, o 7% naroste. Narostou důchody v, příš, v příštím roce a došlo také k úsporám v, evropským, v evropských školách. A v této společné kategorii, která narůstá, vlastně zde tím trošku to zastínuje eh, střídný přístup eh, k nárůstu administrativních eh, výdajů. Máme tedy nárůst důchodu, na to nemůžeme ovlivnit a tak se stírá ta snaha o úspory v administrativě. Důchody tedy narůstají a další instituce v souvislosti s tím, co je tedy situace v roce 2012, tak tam je situace stabilní přes rozšíření o Chorvatsko. Tady, tady je administrativní výdaje podle institucí. Došlo ke zmrazení platu 2013-2014 a tady dochází k určitému nárůstu, k některým poklesům. Vy musíte posoudit tuto tabulku Další tabulka je jednotlivých položek a lidských zdrojů tedy. A dochází k procesu snižování počtu míst o 1% ve všech institucích. Je to obtížné, protože existují nové pravomoci jednotlivých institucích, ale svým způsobem se nám to daří a v tomto směru jsem poměrně pyšný na komisi, protože využijeme poslední tranči pro Chorvatsko 200 lidí, ale stále dochází ke snížení pracovních eh, míst v roce 2014. To samozřejmě není úplný obrázek administrativních výdajů, protože některé prvky administrativních výdajů jsou mimo kapitolu 5, ale opět s radostí opakuji, i zde projevujeme střídmost i u této kategorie, která je mimo vlastně kapitolu 5. Máme tedy různé exekutivní agentury, podpůrné výdaje, pracovníky, kteří jsou mimo v přímém či nepřímém výzkumu. Takže toto je vlastně skoro závěr, ale rozpočet se netýká pouze čísel, ale také některých zásad. A máme tady zjednodušenou nomenklaturu, došlo k mainstreamu operačních programů, ale to bylo již vyhlášeno a prohlášení o programech vlastně posuzují čísla a do, předpokládané výsledky a to nahrazuje naše tedy deklarace o činnosti, takže to je zase to přemostění mezi starým a novým. Mezi návrhem rozpočtu pro rok 2014. A asi to není přehnané, ale pokud jste stále při vědomí, tak vám chci poděkovat za pozornost a za sledování tohoto příběhu. Merci. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Vidíte, že posluchačstvo nejenom neusnulo, ale naopak si velice vážilo eh, vaší prezentaci. Já dám slovo hned paní zpravodajce Ann Jensenové Ona bohužel nás musí rychle opustit, ale její odchod nebude znamenat nezhodu s tím, co zde zaznělo, ale má jiné povinnosti. An. Thank you, chairman. Well... Děkuji, pane předsedo. Mám na věci, které jsou důležitější než jiné u tohoto rozpočtu, ale všichni víme, že východisko je budoucí rámec, zatím není dohodnut, jednání probíhají, a vidím, že na samém počátku komise zvolila vlastně dohodu hlav státu v únoru. Takže takový je tedy celkový rámec a trošku se to liší od toho rozdělení, které jsme viděli až dosud, jak u iniciativy mládeže, která je vlastně posunuta dopředu, a parlament to podpoří, i když některé věci by měly být ještě dořešeny po roce 2015 této iniciativy. A nejen využití sociálních fondů. Ale také vidím, že jste se snažili řešit eh, škody na horizontu 2020, což je skutečně zdroj obav. Rada se hodně snažila, říkala, že na výzkum bude mnohem více prostředků než v tomto programovacím období, ale ve skutečnosti nedošlo vlastně k žádnému nárůstu oproti letošnímu roku pro, a ten nárůst je velmi malý pro celé období. A jak jste správně řekl, začínáme vlastně poklesem a budeme se tím zabývat s výborem ITRE které programy tím budou postiženy, protože Horizon 2020 pokrývá celou řadu různých programů a některé programy, jako výměné programy, mohou skutečně mohou být nastartovány velmi rychle. První otázka je, já omlouvám se, pokud tu nebude, až budete odpovídat. To se týká přemostění od roku 2013 a máme tu Máme tu stále tady návrh opravného rozpočtu 2 a 11,2 miliardy, které, o které byly požádány členské státy. Jak se díváte na toto ve vašem návrhu? Budou tu tedy nezaplacené účty z letošního roku převedeny na příští rok a pokud nedostaneme ten opravný rozpočet 2 a nedostaneme těch posledních 39 miliardy, o kterých ještě rada nerozhodla. Jaká bude situace? Říkáte, že tam žádný prostor není. A kromě zmínky o výzkumu a iniciativě mladých, zmínil jste globální Evropu zahraniční politika byla vždy velmi sevřená z letiska rozpočtu. A to je problém, který si poneseme i v příštím roce. Vidíme zde pokles o téměř 12 ve výdajích na globální Evropu. Jak to vysvětlit, když vidíme situaci v Syrii? Jak to vysvětlit, když vidíme situaci uprchlíků z Palestiny. Jak je to proveditelné? A také u té kategorie 3 vidíte, vysvětlujete ta snížení, ale opět je to skoro 10% oproti roku 2013. Takže je to oblast, která je tvrdě zasažena. Nakonec zmíním Administrativní výdaje, tam jsme vedli úvahy s výborem AFET, co se týče vnější službu. E SVČ zda skutečně jsou schopni se vyrovnat s těmi škrty. Tady bych chtěla slyšet, jak se na to díváte. Každopádně je to oblast, do které budeme muset hlouběji zasáhnout. Takže to jsou ty první komentáře, první úvahy. Děkuji. Aportér. Děkuji, paní zpravodajko. Mám tady celou, žádo, celou řadu žádostí o slovo. Moc prosím, abyste eh, soustředili vaše otázky. Teď se nejedná o to, aby se tady dávaly veřejné, eh, nějaké obecné komentáře. Eh, prosím, zestručněte své otázky, aby všichni mohli položit svou otázku, aby pan komisař mohl odpovědět Sidonia. Uh, Děkuji, pane komisaři, za tuto prezentaci. Samozřejmě je těžké být nadšený z této prezentace, protože je těžké být nadšený z roku 2014 je těžké být nadšený, protože víme, že bude méně prostředků pro Evropskou unii v dobách před námi. Ale nic nového to není. My jsme to věděli, víme, jaká je atmosféra a naším úkolem je zde postupovat co nejlépe. Mám otázku a komentář a budu co nejstručnější. Má otázka je metodická. To jest, jaké předpoklady jste zvolili pro návrh rozpočtu 2014, pokud jde o právní základ, tedy závazky. My víme z minulosti, a to už se souvisí s programem já hovořím o programu Life Plus, mluvím o vás, pane předsedo. Program, který hodně utrpěl kvůli prodlení před lety. A je to zajímavý případ, z toho bychom se měli poučit. Z jakých předpokladů jste vycházeli pro 2014, pokud jde o právní základy? První leden 2013, dříve, později, to má takový vliv pokud je o naplnění závazku, a to, je, to vychází ze zkušenosti programu Life Plus. To by se mělo vyjasnit, tedy z čeho jste vycházeli. Co bylo použito pro přípravu? A jsem si jistá, že kolegové vypočítají všechny výhrady k jednotlivým kapitolám. Na naše ambice nemáme dost prostředků, na naše plány, na to, co Evropská unie potřebuje dělat a má dělat. A je to bolestné se na to takto dívat. Já bych chtěl odkázat na něco, co se mě dotýká a co mě také znepokuje. A to souvisí s politikou soudržnosti. To je na stránce 10 vaší prezentace. Tento pokles v platbách u soudržnosti. Souvisí to ale to je otázka, já, mě to znepokojuje. Souvisí to s odhady, že v prvních letech bude velmi málo požadavku na platby. A, An to není, ale souvisí to s tím, co říkala An. Zahrnujete také další platby, které jsou poskytovány členskými státy pro letošní rok. Tady bylo dobré to vědět. A poslední poznámka je možná trošku citově zabarvena, týká se to administrativy. Je hrůzné, že výdaje na důchody letí nahoru a výdaje na evropské školy klesají a víme, že tam je stále více dětí. Já vím, že mi řeknete, že možná využil belgický systém, ale je zatím filozofická ovaha, kam směřujeme, pokud investice jdou do důchodu a ne do mladé generace ale to je věc, o které budeme mluvit ještě v budoucnosti. Merci Sidonia. Děkuji ti Sidonie. Sidonie je velice pozorná a zajímavá, co se týče iniciativ pro mládež. A já osobně nejsem hostený k tomu, co se děje v oblasti důchodu. <laughs> Není to politický problém. Salvador Garriga. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci. Jak vidíte, nemůžeme dělat moc detailních informací, protože jsme teprve právě dostali vaši informaci, takže spíše několik obecných připomínek. Líbí se nám, že rozpočet se prezentuje teď a ne před týdny, protože teď už máme obecnější vizi toho, kudy by se mohla obírat obecná dohoda VFR pro eh, závazky a platby. Eh, závazky pro rok 2014, eh, ano, byl to první rok programování a jistě pan komisář a jeho služby udělali správné rozhodnutí pro to, abychom měli závazky velice nízké v rozpočtu dané tím, že v těch prvních letech programu víme, že stupeň, závěrečný stupeň závazku těchto, eh, těchto závazků je teda velice nízký. Nedomníváte se, že by dokonce mohlo dojít k určitému vychýlení rozpočtu, i když všichni očekáváme, že první rok a rychlost závazků bude menší, než se počítá. Nevím, zda tady pan komisař a jeho kolegové v kolegiu nebyli příliš optimisté, co se týče schvalování závazků pro rozpočet 2014. Teď chci upozornit na něco, co bude velice zajímavé ne teď, ale v měsících říjen a listopad, protože rámec mezi závazky 2014 a stropem v možném finančním výhledu bude 0,02 0,2 milionu eur. E, znamená to tedy, že budeme čelit e, e, řízení v listopadu za jiných podmínek, E, než v jiných rozpočtových vyjednáváních a domnívám se, že parlament udělá čest tomu kompromisu s očekáváním e, návrhu pladeb, které předkládá e, komise a my uděláme jenom takovou první indikaci, kudy se bude odehrávat, na jak se bude odehrávat tento rozpočtový život mezi těmito třemi institucemi a e, potom ještě to, co zmínila Sidonie, to znamená kategorie 5. Ta otázka je očividná, pane komisaři. Jsou e, udržitelné e, penze v komunitárních institucích s tímto finančním rámcem. Myslím si, že to bude zásadní otázka, o které budeme muset diskutovat v příštích měsících. Děkuji. Důchod závisí na očekávané délce života. Tady jsou možné prostředky snižování, protože můžeme urychlit evoluci událostí v této souvislosti. Dobře, zůstaneme ve Španělsku, ale dostaneme se ke socialistům. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste nám předložil ten to, tuto prezentaci rozpočtu byla velice jasná, velice barevná, s mnoha diagramy a e, sméně detaily máme tady škrty desetiprocentní a tak dále a to nezbuzuje velkou chuť vstupovat do detailů. E, Každopádně eh, budeme mít ještě čas na to, abychom detailně se tím zaobírali. Já mám tři krátké otázky. Za prvé, ve srovnání s rokem 2013 a s čísly 2013, jaká čísla jste vzali jako základ? Protože tady máme pět návrhů opravného rozpočtu na stole. Druhá otázka nebo komentář eh, to je to, co říkal Salvador v tom rámci pladeb. Samozřejmě rámec pladeb existuje. Já tady nevím, zda existuje určitá, eh, určité počítání s tím, že tyto platby budou vypadat takto eh, když budeme počítat s tím, že rok 2013 bude vyřešen, abychom tedy nezačali ten rok s deficitem, jako tady jsme začali deficit eh, s miliony a tady pro 11 milionů nemáme žádný rámec. A jak pokročují vyjednávání s radou? A rada zatím nechce být flexibilní v této oblasti. Zdá se mi na výsost komplikované bez jakéhokoliv rámce vyřešit tento problém. A třetí otázka, frontloading. Zmínil jste se o frontloadingu, o kapacitě frontloadingu, zejména v souvislosti s horizontem 2020 a nevím, zda také v kategorii 1A investigace a investice a roz, pardon, výzkum a rozvoj. Ale když nebudeme modifikovat stropy, tak budou se zkracovat nějaké programy, tak jak se to stalo s programem Záruky pro mládež. Máme tady čili nezbytnost programů pro mnoho programů, ale jaké programy můžete mi říct, že tady nebude nezbytnost peněz, ale pro zároku mládeže jsme ubrali určité problémy a předpokládá se, že nebudou potřebovat tolik programů a když se předpočí, předpokládá, že nebudou vyžadovat tolik peněz, tak proč se vlastně ty peníze pro ně naplánovaly? Je třeba dát priority. Ano, můžeme říct, že eh, záruky pro mládež jsou prioritou, ale nebylo, nemělo by to znamenat, že se budou škrtat jiné programy. Odkud eh, přijde, eh, přijdou ty peníze pro frontloading pro jiné politiky? Děkuji, Aider a nyní Jan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu komisaři za uvedení rozpočtu. Poprvé v parlamentu. Když se podívám na dokument na průsvitky, první poznámka je, že jednání o VFR jsou ve velmi pokročilé fázi. V pořádku. A musíme se připravit na něco neočekávaného. Předpokládejme, že nebude dohoda o VFR jaká bude potom situace. Jak budeme postupovat? Bude to tento rozpočet? A jak bude vypadat právní základ? Jak bude možné utratit peníze? A pokud jde o soudržnost, máme jenom 8% na nové programy. To je katastrofa. To znamená, že 92% vycházejí ze starého právního základu zemědělství může pokračovat, ale jaká bude situace u dalších programů. A potom šťastná zpráva dohoda o Chorvatsku. Byl schválen návrh komise, tak jak byl předložen, nebo došlo ke změnám na radě? A pokud ano, tak jaké ty změny byly? Vítám také více prostředků na nezaměstnost mládeže a věříme, že to pomůže, ale to je velká otázka. E, opět, odkud ty peníze bereme a jaké jsou důsledky právě toho? To jsou mé předběžné otázky. A mám tu ještě jednu otázku. A jen se jsem to ptala, opravný rozpočet číslo dvě předpokládám, že komise předpokládá, že bude schválen opravný rozpočet číslo dvě. A, takže děkuji. Děkuji, Jane. Helga Trüppel. Thank you to our commissioner for the presentation. Uh, my first question... První otázka. Samozřejmě existují dobré důvody pro frontloading eh, iniciativy nezaměstnanosti mládeže, ale chtěl bych vědět, kde a kde dochází k backloadingu. Není to jasné. A na začátku prezentace, pane komisaři, vy jste řekl, že se budete zasazovat o větší míru likvidity pro malé střední podniky. Když se podívám na stránku 15 a dívám se na politickou otázku o prioritách, máme tu Kosme, to je pro malé a střední podniky, dochází ke snížení o 26% pladeb a u 2,5% a Horizon 2020 snížení o 13% u závazku a 24% u plateb. Erasmus, tam dochází ke snížení u závazku 0,8 a plateb 12,7. To není to, co my jako parlament jsme chtěli vidět a není to v souladu s tím, co jste řekli na začátku, že chcete mít více likvidity pro malé a střední podniky alespoň na této stránce dochází k jasnému snížení v této oblasti. Na stránce 7 já také mám nějaké připomínky. Když to srovnám, platby, konkurenceschopnost, růst a pracovní místa snížení o 9,3 a tržní výdaje u přímých plateb. Tam je navýšení o 0,3 a potom, když se na to podívám po druhé, tak roz, rozvoj venkova a rybolov, to se týká tedy ekologických akcí, u plateb jdete dolů o 10%. To pro mě otázka té rovnováhy. Tu rovnováhu tam nevidím. Je to naprosto tradiční. Zvyšujeme pr- pr- přímé platby v zemědělství a snižujeme u konkurenceschopnosti a rozvoje venkova. A pro mě to tady nepředstavuje tu správnou rovnováhu, není to v souladu s eh, těmi líbivými hesly na začátku. A poslední otázka. Účty, které nebudou uhrazeny v letošním roce od začátku listopadu a prosince a budou převedeny do roku 2014, což se samozřejmě stane. Jaký bude dopad na platby v roce 2014? Děkuji. Merci, Helga. Alda. Děkuji, Helgo. Alda Susa. Děkuji. děkuji, pane komisaře. Pane komisaře, já bych chtěla ještě jednou říci, že se mi velice nelíbí to, že komise do posud se chová, jako kdyby to, co bylo schváleno na radě v únoru tohoto roku, byl zákon. Jako kdyby to byla definitivní pozice, definitivní znění a komise ignoruje postoj Evropského parlamentu a nároveň bych chtěla tady jasně říct, že se mi nelíbí, že se naší skupině nelíbí eh, jisté deklarace, jistá prohlášení, ke kterým došlo minulý týden na veřejnosti, jak ze strany irského předsednictví, tak ze strany komise, která se týkala víceletého finančního rámce, i když v podstatě eh, tam nebyla žádná dohoda. Když se podívám tady na ten návrh, mnoho věcí k tomu už bylo podotknuto, ale já bych chtěla říci, že zcela jasně tento rozpočet, tady tento návrh rozpočtu je návrhem úsporným. A to je tedy návrh, který má politická skupina v této formě akceptovat nemůže. Hovoří se tam, a já bych tady začala tím, že se pokusím zanalizovat to nebudu se tedy vědomat všem okruhům, ale chci se tady zeptat, jak můžete říct, že chcete navýšit konkurenceschopnost, když tady jsou škrty v horizontu 2020, v škrty 24% v oblasti plateb, nejsou to tedy nějaké malé částky, škrty v Erasmu, v programu Kosme, a jak se tady řečilo, to je program, který právě má podpořit malé a střední podniky a jejich konkurenceschopnost. A naopak zároveň tady máme nástroj pro podpojení Evropy. Jo, a vy v podstatě jim pohrdáte, ale v podstatě jsou ve většině případů jsou to partnerství veřejného soukromého pro, eh, pro sektoru, takže je to veřejné prostředky, které by vlastně mohly jít do investic. A je to prostě nedostatečně vybaveno finančními prostředkami. A dále otázka politiky soudržnosti jakožto celku, tam je taky velice zásadní škrt. A to, co se týká těch nových akcí, tady máme 3,6 miliard pro iniciativu na zaměstnanost mládeže a 0,4 miliard pro pomoc těm nejvíce potřebným v Evropě. Promiňte, ale to si děláte legraci. Co vlastně děláte? V současné době máte pocit, že tam nedáte finanční prostředky a zároveň chcete implementovat nové programy. To je směšné, to je absolutně směšné. Co se týče rozvoje venkova, tady máme taky zásadní škrt. Pak máme škrty v oblasti azylu, a migračního fondu, které pravděpodobně tady asi byly nutné. Pak tady máme škrty v oblasti kreativní Evropy, což je bývalý program média. Pan komisař Levandovský řekl, že se to týká té kulturní výjimky, ale já mám pocit, že toto, pomocí tohoto snížení rozpočtu komise v podstatě eh, jasně ukázala, že chce opustit kulturní výjimku a v podstatě přijmout smlouvu o volném obchodě, volném obchodě s USA, pomocí které evropská kultura zmizí z naší mapy, protože prostě již nebude eh, podporována prostředky z rozpočtu. Já si myslím, že jsem tady dostatečně ukázala, jak velmi se mi nelíbí tento návrh a očekávám, že navzdory všemu, že tedy komise navzdory všemu Eh, nepředložit. Já jsem očekávala, že nepředloží tak špatný návrh, ale bohužel k tomu došlo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Na rozdíl od jiných řečníků chci poděkovat komisaři a chci mu poblahopřát k rozumnému a pragmatickému návrhu. Obecně za to, pane komisaři, jsem rád, že že došlo k přijetí údajů z února a také je zde jasná orientace, pokud jde o budoucnost. A já bych uvítal radikálnější reformy z hlediska mých východisek a zejména podporuji důraz na investice. To je správné. To je správné pro Evropu v této fázi. Také jsem rád, že reagujete na problémy v Evropské unii. A tady uvádím malé a střední podniky a iniciativu zaměstnanosti mládeže. To jsme měli už dělat dávno, ale jsem rád, že to uvedeno zde. Má obava skutečně se týká, pokud je o iniciativy zaměstnanosti mládeže, uznávám ten prvek frontloadingu, uvědomuji si, že je to pragmatické. Na druhé straně mám zde obavy, pokud zda vám vyhovuje absorpční kapacita ve velmi krátké době. Bude možné skutečně na to získat hodnoty za tyto prostředky a pokud je to správné a podporuji to, co děláte, proč by nebylo potřeba více průběžné podpory protože takovéto programy z mé zkušenosti eh, za velmi dlouhou dobu poskytnou výsledky a bude potřeba eh, je podporovat. Tedy obecně za to orientace je správná, disciplína také v rozpočtu a uvítám podrobnosti později. Děkuji. Děkuji, Richarde, pan Hartong. Voorzitter, meneer Lewandowski, eh, dank voor de presentatie. Pane předsedo, pane komisaři Lewandowski, děkuji mnohokrát za eh, vaše vysvětlení. Konečně dochází k úsporám, to velice vítáme. A měl bych dvě otázky na pana komisaře. Jak můžeme vůbec hovořit o rozpočtu na rok 2014 v situaci, kdy roční rozpočet na rok 2013 ještě nejsou uzavřeny a nemáme tady žádnou dohodu o těch nesmyslných požadavcích parlamentů vůči radě. A další otázka. E, bylo rozhodnuto, že v rámci nákladů na personál se uzboří pouze 1%. To je směšné. Učetní dvůr, rada a vy jste pro toto, ombudsman to neschvaluje a parlament dokonce se snaží získat dodatečné pracovníky. To je skandál. Nemáte pocit, že skutečně eh, je na čase, abychom vyvodili závažné závěry z této hluboké hospodářské krize? Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše prezentaci. Chtěl bych tady vyjádřit určité obavy a také se vás na něco zeptat. Obavy se týkají iniciativy eh, zaměstnávání mládeže, protože vy jste hovořil o 15 a do těch 24 let ale když analyzujeme statistiky pozorně, vidíme, že toto je rozmezí, kde je mnoho mladých lidí v oblasti vzdělávání, to znamená v závislosti na množství mládeže, které se nacházejí ve vzdělávání, zejména v univerzitním vzdělávání, budeme mít jiný výsledek toho, jaká skupina a jaké množství osob tohoto věku ani nestudují, ani nepracují. Protože z mého pohledu, problém začíná skutečně až v těch 24 letech, protože ve 24 letech je e, profesní univerzitní vzdělávání ukončeno a tady začíná drama pro mladé lidi, kteří mají mezi 24 a 29 lety, kteří tedy skutečně ani nepracují, ani nestudují. Není tedy nějaký prvek, který bychom mohli aplikovat, dejme tomu, e, pro vážení, pro určitě tou opravou a toho rozmezí, které jste uvedl vy, abychom, eh, jinak se nám nepodaří dosáhnout cíle, který bychom chtěli. A co se týče výdaje pro administrativy, vidíme eh, významné snížení, významnou redukci týkající se evropských škol eh, já nevím, bude to asi nějakým způsobem ospravedlnitelné protože je to přesně v té oblasti, eh, v tom seznamu škrtů, eh, kde dochází k největším škrtům. A otázka tedy je, proč? Jaká je situace, která nás vede k tomu, abychom došli ke škrtům 5,6 v evropských školách? Děkuji mnohokrát, Jutta Haug. Ano, děkuji mnohokrát. Samozřejmě děkuji také za to, že pan komisař přišel k nám a teprve potom eh, eh, bude prezentovat rozpočet zbytku překvapené veřejnosti. Já tady nebudu nic komentovat, taky nejsem generální zpravodajkou, ale jedna věc je jasná. Všichni víme, že pan komisař, a to také oznámil, i když se nám to nelíbilo, že na základě závěru Rady z 8. února koncipoval svůj rozpočet na rok 2014 a toto je teď ten výsledek. Já mám jednu otázku a pak bych eh, ráda podpořila otázku dalšího kolegy. Ta specifická otázka se týká programu LIFE. Chápu sice, že program LIFE i ve hlavách eh, kolegia i komisaři je eh, spojen s Helgou, protože Helga k tomu dělala stanovisko příslušného výboru, ale já jsem ve výboru Envy s pravodajkou a právě dnes odpoledne to by pro vás mohlo být zajímavé i pro Sidonii. Dnes odpoledne doufáme, tedy Rada i já, že budeme mít poslední trialogové jednání a že budeme moci rozhodnout o všem, kromě samozřejmě o financích. Ale teď se dostávám k financím. Čili od 1. ledna program poběží, ale teď tedy k financím. Komise ve svém návrhu k pro příští finanční období navrhla 3,22 miliard eur. Potom došlo k těm závěrům rady z 8. února a my jsme dostali indikativní breakdown. A tento indikativní breakdown se samozřejmě týkal i LIFEu, protože to postihlo i malé programy. A sice šlo o 3,07 miliard, který tedy dostal LIFE po tom indikativním breakdownu. Ale tady v této předloze na seznamu na straně 8, kde se jedná o některé programy, je řádně uvedeno v cenách roku 2011. Já samozřejmě pořád se pohybuji v cenách 2011 3,4 miliard eur. A když se podívám na ta čísla vývoje lifeu a sečtu je, tak se dostanu dokonce na 3,4565 miliard eur. Nechci to kritizovat, jenom se ptám, co je na tom reálného a jak to vlastně vzniklo. Jak bych to měla chápat, že Life teď bude mít k dispozici více peněz než předtím. Jak řečeno, pro boha to není vůbec žádná kritika. Já jenom nechci to mlčky přejít a říct si, no to je báječné, to berem. A na konci potom se ukáže, že to byla jenom výpočetní chyba. Tak to bych, tomu bych ráda zamezila. A moje druhé oddělení je, já bych chtěla přesně tak jako Jan Mulder vědět, co se vlastně stane, když v dohledné době nebudeme mít žádný VFR. Co se stane potom s, naší právní, s naším právním základem? Já vím, že některé nové právní základy do té doby by mohly vzniknout a budou čekat jenom na peníze, to je tedy jedna věc. A druhá věc je, tady se musím spíše zeptat našeho pana předsedy. Naše zvláštní zasedání, které chceme mít tedy příští pondělí, bude na tom základě, že Koreper rozhodl o DAP 1, to nám asi dáte informaci o tom, a pak my bychom měli rozhodnout na závěr, abychom potom mohli zase rozhodovat v plénu, nebo jak to mám chápat? Merci Jutta. Je, je réponds, uh... Odpovím na vaši otázku. na tomto mimořádném jednání v pondělí večer ve Štrasburku budeme mít na pořadu jednání samozřejmě s výhradou toho, co proběhne na Koreperu dnes, budeme hlasovat o opravném rozpočtu 1 a možná také budeme hlasovat o první tranši opravného rozpočtu 2 a budeme jednat asi nehlasovat, ale vyhodnotíme situaci okolo jednání o VFR, která proběhnou v rámci jednání na nejvyšší úrovni, jejichž formát a termín zatím není upřesněn, a která, pokud dospějí k politické dohodě, by mohla být vzata v úvahu mimořádným korepérem v pátek před naším pondělním setkáním. A o tom vás budu samozřejmě průběžně informovat. Ale každopádně proběhne hlasování o opravném rozpočtu 1. Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem poděkovat eh, panu komisaři, protože jeho úvod je velmi zajímavý. Hovoří o číslech navržených eh, radě v rámci návrhu o VFR, takže uvidíme dobře, co nastane, pokud bude VFR uplatňované. Je to velmi kruté. Ve skutečnosti je tu věc, která je pozoruhodná nad rámec obecného uplatnění snížení těch výdajů a procent je tu celková dynamika. Vidíme skutečně snížení uplaté ve dvou prvních letech z důvodu náběhu programu a když v Evropě eh, jsme uprostřed recese, bylo by třeba zasahovat velmi aktivně od roku 2013 a pokud ne, tak aspoň od roku 2014. Naopak prostě ohromně snižujeme možnosti zasahovat z evropského rozpočtu, protože dochází k, ke snížení rozpočtu a pomalosti náběhu programu. A tady jasně uvidíme, co nastane, protože e, sice dochází v pozdějších letech k nárůstu, tedy vlastně ta dynamika víceletých programů je ještě prohloubená právě škrty položím několik otázek. První otázka se týká, zda politika e, mizejících marží je cesta, jak řešit flexibilitu. Druhá otázka. Program zaměstnanosti mladých, který parlament masivně podporuje, jasně ukazuje, že může existovat velmi silná dynamika pladeb i v kontextu ročně mám více letem, který známe. Takže kdybychom měli více prostředků, mohli jsme udělat řadu věcí i v jiných oblastech. Pak mám stejnou otázku. Je těžké plnit programy, které vlastně neexistují. A myslíte si tedy, že bude možné něco takového v rámci plateb řešit? U 1A možná je to velmi naivní otázka, za to se omlouvám dochází o 12,5% pro, 12, pro Connecting Europe Facility, na tom mi velmi záleží. A jsou tu velké infrastrukturní projekty 16,2. Tam jsem to úplně nepochopil, jakým způsobem to souvisí. A poslední otázka. Snížení poměrné na minus 9,4%. Jak si myslíte, že bude možné zvládnout takové snížení ve chvíli, kdy máme další členský stát a dojde také k rozvoji nebo změně šengenského statutu. A to samozřejmě bude mít dopad. To jsou otázky, které bylo možné položit a děkujeme komisi nikoli za tuto volbu a za to, že se podrobili tomuto obtížnému eh, postupu. Děkuji. Děkuji, milý kolego, pan Goodmanis. Thank you, Chairman. Děkuji. Chci skutečně poděkovat komisaři za maximum, které nám dnes poskytl. Podle mého vnímání to je maximum. A má otázka je jenom jedna. Týká se frontloadingu u té iniciativy pro mladé. V každém VFR má své dítě. Evropský plán obnovy byla výsledkem současného VFR, kde objem byl mnohem menší. Je to velmi zajímavé. Na konci tohoto roku tento plán musí skončit. Není tu žádný N plus 2, N plus 3. Otázka je, jak, jak se nám daří plnit cíle tohoto plánu protože to by nám dalo určitý základ, abychom pochopili, jak se nám podaří naplňovat právě tuto iniciativu pro mladé. Otázka je vážná v trialogu o soudržnosti. Já jsem členem tohoto trialogu DG zaměstnanost, a výbor pro zaměstnanost říká, že tyto prostředky jsou ze sociálního fondu a že musíme prostě počítat naše procenta bez iniciativy mladých. Ale to je sociální program. Iniciativa pro mladé je sociální program. A otázka je, kdo bude řídit ten projekt. Nebude to tak, že my tam prostě dáme prostředky a bude to jenom politické tvrzení bez vážných výsledků já analyzuji vlastně procenta v jednotlivých státech a v sociálním fondu, kolik peněz je poskytnutováno dnes na boj s nezaměstnaností mládeže. To procento je velmi nízké. Otázka je, zda jsou země připraveny, kde tam, kde je tedy ta nezaměstnanost většině než 25%, velmi rychle to realizovat v příštím roce a v dalším roce a uplatnit ty 3 miliardy a kdo se postará, aby ty peníze nebyly politicky vydány bez skutečných výsledků. Protože mám tu dokument od zrady 23. června a to je dokument pro členské státy a tady je vidět článek 9G. Globální marže pro závazky, zejména pro nezaměstnost mládeže ty peníze se soustředují z nevyčerpaných jiných článků a dochází k frontloadingu na rok 2014 až 16. Znamená to to, co jsme udělali u plánu obnovy. Nevyčerpané prostředky, a to je dobrá otázka. Po, otázka, zda bude dost prostředků na ten frontloading. A tyto nevyčerpané prostředky budou poskytnuty na velmi nezbytné politické věci. Já nejsem proti tomu, ale otázka pro komisaře je, který vlastně tyto peníze spravuje. Kolik budete chtít po členských státech, aby ty seriózně skutečně zpracovali ty projekty, aby to nebyly jenom politicky vyhozené peníze. A děkuji vám mnohokrát. To je moje otázka. Děkuji, milý kolego Edita Herzog. Děkuji, pane komisaři. Je fantastické zde vidět, vaši tvořivost, kdy mm, vlastně nám sdělujete, že naše loď se nepotápí, ale stoupá hladina moře. Takže jsme vlastně pod vodou. A díky té kreativní eh, tvorbě tabulek, tak eh, má otázka je skutečně jediná. Jste připraven říci ne, pokud se opět e, objeví požadavek na snížení projektu ITER. A pokud jde o rozpočet Evropského parlamentu, a jsem rád, že tu Monika Holmajer, já jsem prodajkou a jsem překvapená, že se nikdo nezeptal na Evropský parlament. Mám pocit, pane komisaři, že když že vám velmi záleží na tom, aby, aby nepřišel žádný nový poslanec. A nebude, není to nic o platech pro poslance na základě eh, minulých voleb, což přesalo 2,2% podle toho, co jste popsal. A s tím musíme něco udělat. A domnívám se, že je obecné přesvědčení, že pokud ta položka důchody má být společná, tak důchody poslanců by měly také zapadat do tohoto systému, že to je největší položka v rozpočtu na 2014. A díky tomu prostě ten, to, co máme udělat, je naprosto neschudné. Když se podíváte na stránku 27, ten rozdíl není 1,2% a 2,4%. Takže když tam zahrneme číslo, číslo Prachorvatska, tak to bude ještě... Takže ne, to, 1,7 je to 2,4, ne 1,7. Na stránce 27, když si to spočít, sečtete. Položka pro Evropský parlament. Je to prostě nesprávně. Je tu tento doplnění pro Chorvatsko, které zde není. A ten rozdíl není 1,7, ale 2,4. Abyste měl představu. Já si nemám nic společné. A není správné, aby evropské školy byly dále předmětem škrtů jako cena za financování systému důchodu. Já skutečně tady se připojím k Sidony v této věci. Děkuji, Edith. Inge Gressle. Já mám otázku která se týká té iniciativy nezaměstnanosti mládeže. Na jakém právním základě se ta iniciativa odehrává a do jaké míry se pokročilo s tím právním základem, nebo je to vlastně jakýsi dodatek k Evropskému sociálnímu fondu? Děkuji. Děkuji, Monika Holmajer. Pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, Nejdříve bych chtěla skutečně masivně protestovat. Evropská komise měla informovat zpravodaj Evropského parlamentu, co chce dělat, že tedy chce změnit ta čísla, protože jsme druhou složkou rozpočtového orgánu. A při nejmenším komise by bývala měla se skontaktovat se zpravodajem eh, rozpočtového výboru Evropského parlamentu tak, aby nová pravidla statutu o kterých jsme opakovaně hovořili, tak, aby tak, až je tady budeme mít a je budeme muset přijímat jako Evropský parlament, jsme mohli přizpůsobit naše čísla. Já jsem to tady podrobně rozvedla dvakrát na rozpočtovém výrobě, protože pokud dojde ke změnám služebního řádu, tak potom budeme mít právní základ pro to, abychom na základě toho nového služebního řádu přizpůsobili výdaje na personál. Komise eh, to vůbec nepokládala za vhodné. Já jsem tady hovořila s komisaři o to úpravě 1%, ale tehdy nám komise vůbec nenaznačila, že eh, bude prostě měnit sama o sobě ten eh, rozpočet, aniž by oficiálně o tomto informovala zpravodaje. Namísto toho si tady píší, úředníci komise a úředníci Evropského parlamentu na odpovídající úrovni pod úrovní ředitelů a snaží se dospět k nějakým číslům. A my se o tom dozvídáme zcela náhodně od administrativy Evropského parlamentu s poukazem, že to není žádná oficiální informace, že Evropská komise eh, na tomto takto trvá, že to je zcela neformální informace. A já tady musím jasně říci, toto Prostě to stačí, je to strašné znevažování zpravodajů. Stačil by jeden telefonát. Nebo by prostě stačilo, abyste s námi vstoupili v kontakt. A chci jasně říci, že jsem skutečně velice naštvaná. A říkám to jménem všech kolegů a kolegyní, kteří zde řádně pracují a kteří jsou skutečně 100, svůj rozpočet v parlamentu si přijmout. K tomu komisi nepotřebujeme. A když ani dodnes nám oficiálně ne, dodali ty údaje. Já jsem se schválně ještě psala ve své kanceláři. Ty údaje, o kterých hovořila kolegyně Herzog, ty s námi vůbec nikdo neprobral. A já se tedy ptám, odkud vůbec ta, ty údaje komise bere, za prvé. Uh, Eh, je do toho zahnut celý rok 2013. My v podstatě vůbec nevíme, jak rozhodne ESD a vůbec nevím, zda vůbec můžeme rozhodovat se zpětnou platností, takže vůbec nevím, jak potom budeme vypadat před Evropským soudním dvorem. A druhá věc, komise tady vyjmula 14,4 milionů z toho, co jsme jako my parlament v rámci Mm, našich debat s kolegyní a kolegy již prohovořili. Když my jsme řekli, že až budeme mít nový služební řád, tak budeme mít právní základ, na jehož na základě budeme moci přizpůsobit náš počet zaměstnanců. Že tady má komise pocit, že to udělá bez nás, že si to rozhodne sama, no to je skutečně velice zvláštní věc, ale ty údaje prostě ty naše údaje, nesouhlasí s těmi, co tady předložila komise. Vy jste z toho vyjmuli 14,4 miliardů, co by znamenalo 0,7 v roce 2014 a 1,8 v roce 2013. A já se tedy ptám, na jakém základě jste dospěli k tomuto číslu? A za druhé, výmuli jste eh, rovněž Chorvatsko z této veličiny, či ne? Protože my jsme tam to Chorvatsko měli uvnitř. Takže by skutečně bylo bývalo vhodné, kdyby komise dodržela tu cestu, že si nejdříve to probere se zpravodají a potom rozhodne o těch přizpůsobeních pro Evropský parlament a předloží je. Bývalo by to bylo naprosto možné a schůdné, my jsme nikdy nebyli proti, my jsme o tom hovořili předem, ale komise nepokládá za nutné s námi o tomto hovořit, či dokonce nám předložit a eh, vysvětlit, jak k těm číslům dospěla. Že my se to tady dozvídáme z e-mailové korespondence mezi úředníky, které bych se vůbec neměla dostat. No ale já jsem ráda, že mě tedy alespoň takto načerno eh, úředníci Evropského parlamentu informují, protože oficiálně jim to totiž bylo v podstatě zakázáno, aby aby nás o tom informovali. Takže já tady výslovně děkuji úředníkům, kteří to učinili, kteří nás informovali. A ráda bych od komise, abych se k tomu konečně vyjádřila, zaujmula postoj a myslím si, že parlament eh, si zasluhuje jaksi jiné místo, než to, kterému vyhradila komise a pan komisař. Děkuji. Pan Andrase. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za váš úvod. Ráda vidím, že jste v dohodě naplánoval to, k kterém došlo s radou, že jste to tady zapracoval do návrhu. A má obava se týká spolehlivosti tohoto rozpočtu. V posledních dvou nebo třech letech jsme dostali žádosti o více peněz k konci roku. A my zde musíme tedy vhradit více hotovosti oproti roku 2013. A to souvisí do jisté míry s, s tím, jak je rozpočet koncipován a já vidím na, na mnoha, mnoha místech vaší prezentace místa, kde skutečně nevěřím tomu, že, tam, že to spolehlivé. A týká se to na, v prvním, na prvním místě RAL. Vy jste řekl, že je tu rov, bilance 200 milionů RAL. A v tomto plánu hovoříte o tom, že jste zahrnul 70 milionů. Jste si jist, že je to správně? Nebyly některé projekty opuštěny? Nebyly některé projekty urychleny? Nevěřím zcela tomu, jak to číslo bude fungovat. A potom říkáme, že na rok 2000 15 budeme mít 130 milionů. A vlastně všechny RAL by měly být e, zrušeny do konce roku. Takže tady bych uvítala určité vysvětlení. Druhá věc, která je znepokojivá, je vývoj u fondu soudržnosti, který naznačujete. Výsledek byl 52 miliard v roce 2012, 55 v roce 2013 a na 2014 to klesá na 47 miliard. Financování soudržnosti vlastně se nedrží našeho plánování. Termíny pro zahájení projektu jsou různé a spolufinancování také přichází v různých termínech. Takže můžete to vysvětlit, jak jste dospěli k tomuto předpokladu protože si myslím, že je důležité zajistit spolehlivost tohoto rozpočtu. Děkuji. Merci, mes chers collègues. Děkuji, drazí kolegové, všichni měli slovo, takže já za sebe bych rád udělal dvě poznámky a položil jednu otázku. Ta první připomínka. Pane komisaři, eh, velice pozorně jsem poslouchal prezentaci vašich eh, dokumentů a na první straně, tam, kde jste oznámil, že podle pracovní hypotézy, kterou jste brali v potaz, mm, se tady došlo 6. května k dohodě tří předsedů, aby se začalo vyjednávání o VFR na základě závěrů eh, Rady z 8. února na základě usnesení parlamentu z 13. března také. To je, buď to děláme podle právního základu, anebo se budeme odkazovat na politické události, eh, protože rada únorová nemá žádnou právní váhu, má to velice silnou politickou váhu a pochopitelně je to základ, který je třeba zohlednit. Ale pro parlament, pro vyjednávání parlamentu je základem eh, usnesení z 13. března. Čili buď se cituje jedno, nebo se citují oba. Eh, to tedy jenom k vaší prezentaci. Nedávno se nám stalo, že jsme byli velice tedy eh, velkorysí, co se týče komentářů které byly příliš optimistické s ohledem na situaci, kterou jsme měli ve vyjednávání, čili je třeba, abychom byli všichni obezřetní, protože vyjednávání ještě neskončilo. A teď je druhá připomínka úplně jiné povahy, kterou já bych rád udělal před, pro jiné kolegy. Jsem překvapen, stejně tak jako všichni ostatní, a děkuji mnohokrát za jasnou prezentaci a upřesnění čísel. Ale jsem překvapen na základě skutečnosti, že rozpočet z roku 2014 na základě vašeho návrhu dozná velice silného poklesu ve srovnání s rokem 2013, eh, než to, co bylo odhlasováno, než to, co bylo vykonáváno také v rámci opravného rozpočtu. A to má dva důvody. První důvod je, že stropy takové, jak vypadají v současné době, na základě závěru rady z 8. února poklesnou eh, v souvislosti s aktuálním obdobím a eh, ve srovnání s aktuálním obdobím, ale máme tady také druhý fenomen, který byl připomenut v diskusi. To znamená, že pro mnoho komunitárních politik a zejména pro ty nejnákladnější je každých sedm let obnovujeme ve stejnou dobu a všechny ve stejnou dobu. To znamená, že každých sedm let tady máme určitý rytmus, který způsobuje, že najednou nemáme žádné projekty a není možné pracovat několik měsíců, protože je potřeba čekat na nová pravidla pro to, aby se předložily nové projekty. Takže pakliže eh, tento pokles rytmu je v souladu s potřebami obecné ekonomiky Evropské unie a v souvislosti s, tedy s expansionismem a inflací dobře, ale je to v ten nejhorší okamžik. A pár okamžiků poté, eh, co došlo k uzavření politiky eh, paktu stability a růstu a aby ten malý rozpočet podpořil tyto aktivity, ale tady se snižuje rozpočet ve, v tu nejhorší dobu, kdy máme recesi. A ekonomové by řekli, že to je v procyklickém období. Je to tedy mimořádně nebezpečné a podle mého názoru by nás to mělo vést bychom si měli uvědomit tento rytmus a důsledky této obnovy ve stejnou dobu na právním základě v období, kdy dochází k kladení priorit a orientací všech politik, které jsou financovány z rozpočtu Evropské unie. A chtěl bych vám položit otázku, vlastně v souvislosti s tím, co tady již určitý kolegové zmínili. Co se týče eh, závazků ve srovnání 2013 a 2014, my všichni, každopádně tedy komise a parlament pracují na tomto tématu a berou v potaz, že zaprvé bychom mohli dospět k dohodě o datu, abychom mohli těch 11 miliard 10 milionů závazku pro rok 2013 fixovat a za druhé v naději, že toto upraví veškeré, vyřídí veškeré problémy roku 2013. A dokonce v tomto případě budou-li tyto dvě podmínky respektovány, zduvat, když říkám vyřešit všechny problémy 2013, tak tady budeme mít stále ještě ten problém, Eh, právních povinností, protože komise má eh, právní povinnost splacit všechny závazky, eh, které naběhnou do února. A tradičně to takto bývá a v roce 2013 na začátku roku komise zaplatila faktury ze závěru roku 2012. Ale zároveň v roce 2013 Komise zdědila mm, velice značný bedlok faktur, které pocházejí z těch dvou předešlých měsíc, posledních měsíců roku. Takže tady máme riziko, že na konci roku 2013 tady budeme mít obrovské množství faktor eh, na konci roku, které prostě zatíží také ty platby roku 2014. Jak vidíte na základě prvků, kterými disponujete dnes, a to může být pouze přehled, že a výhled, promiňte, to může být pohle výhled, ale komise ještě na to zvyklá. Jak vidíte tady propojení mezi tímto problémem pladeb roku 2013 a roku 2014? Děkuji. Merci, very rich, very rich. Děkuji za bohatou diskusi. Začnu předpoklady 2013 jsou důležité. Důležité to, co se stane v roce 2013 a nejde jenom o VFR, ale také, co se stane s návrhy opravného rozpočtu. A jsem optimistický, pokud je o dnešní ECOFIN, který potvrdí stanovisko Koreperu k Chorvatsku. Je to velmi, je to velmi důležité, podobně jako loni některé naše opravné rozpočty vlastně e, se oddělil o přivítání Chorvatska. Tedy v roce 2004 jsme slavili přistoupení, protože v ro- přistoupení 2004, teď slavíme nové přistoupení a mohli bychom v budoucích letech slavit zase přistoupení Islandu, ale jak došlo k tomu, a také by mohlo dojít přistoupení Srbska. Navýšení plateb, to je nárůst stropu pro platby o 370 milionů euro. To je v pořádku, pokud je o návrh rozpočtu, který tedy eh, směřuje platby do roku 2013, to v pořádku ní. Máme politické rozhodnutí 7,3 7,3 a to je zásadní pro likviditu v evropském rozpočtu již pro srpen a září. Je důležité, abychom tuto možnost měli. Ale to není konec celého příběhu. A Ann Jensen se na to ptala Helga, pan Mulder, paní Susa, ale jako poslední se ptá na vlastně ty neuhrazené účty a problémy s ročním rozpočtem. Potřebujeme 11,2, abychom splnili právní závazky, samozřejmě. A potom Máme některé neohlášené věci, které plynou ze závazků do konce roku a asi bychom měli mít nikoli stejné, ale vlastně doplatili jsme neuhrazené věci z roku 2012 a otázka je, zda je to normální. Tedy účty, které přicházejí pozdě do Bruselu, koncem listopadu a v prosinci asi 6 miliard euro. To je normální a nemohu vyloučit, že to bude o něco více tentokrát. Ale to není největší problém. Největší problém je skutečně uhradit letos. To, to přijde jako legitimní účty za letošní rok. A na to je potřeba 11,2 miliardy, abychom se nedostali do skutečných potíží nejen z hlediska rozpočtových prostředků, ale také cash flow v letošním roce. A to by měla být součástí filozofie nic není dohodnuto, dokud není dohodnuto všechno. A je to zásadní prvek. A ve své prezentaci předpokládá, že pokud je o Chorvatsko návrh upraveného rozpočtu 2, 11,2 miliardy, to je prostě považuji za splněné. To jsou předpoklady pro rok 2013. A zrovna z vás se toho dotkla. Potom je tu vlastně ten referenční bod. Není to business as usual. To je volba, o které jsem hovořil s řadou z vás, jak představit rozpočet na příští rok a co zvolit za referenční bod. A závěry prostě jsou takové, jaké jsou a není to již hotová legislativa. Je potřeba souhlas parlamentu. A my jsme zvolili tedy čekání, což není dobré pro celý postup a musíme zjistit, jaký je stav vyjednávání mezi institucemi. Tedy tady jde o změnu profilu také a my předpokládáme, že dojde k zahrnutí eh, frontloadingu u iniciativy pro mladé. Takže na každá stránka úvodu má důležitou poznámku, že to prostě není konečná dohoda. Je třeba tu dohodu uzavřít a naše čísla by měla být skutečně definitivní, nebo mohou být změněna eh, opravujícím dopisem. Já jsem si plně vědom toho, jak ten referenční bod je citlivý pro nás. Ale vlastně ten předpoklad je dvojí. Odráží to stav jednání v určité fázi a musí to být také upraveno podle výsledku jednání. A právní základ existuje, tedy to také je náš předpoklad. Tedy právní základ do budoucnosti. To byla otázka Sidonie a také Juty která se konkrétně ptala právě na to. To jsou ty předpoklady a referenční body. A samozřejmě potom začneme hodnotit návrhy a zklamání vyjádřené řady z vás, pokud je o rozpočet. Samozřejmě, já nevidím žádný důvod pro nadšení z hlediska roku 2013, jenom pan Hartong, pan Ashworth a paní Andresen byli svým způsobem pro úspory nebo úsporný rozpočet pro rok 2014, ale naprosto v rozporu s paní Suza ze Sidonii a s dalšími řečníky, kteří vyjádřili velké obavy, pokud jde jak úroveň závazku, tak plateb pro rok 2014. A vlastně tady čelíme skutečně eh, skutečnosti a snažíme se dělat maximum z toho, co máme, z toho dostupného. To byl ten základní přístup, tedy dělat to, co je dnes eh, schudné a jasně ukázat, eh, na co se soustředíme a kam se přesouvají prostředky a kde by mohlo dojít také k backloadingu. To je případ roku 2013-2014. Abychom eh, pochopili mechanismus mezi závazky a platbami pro 2014, tady to začíná u Helgy, Salvadora Garrigy, Anjensen. Všichni by měli, a já myslím, že vy jste veterány rozpočtových eh, rozprav a víte, jaká je logika prvního roku finančního výhledu. Tady bez velkých škod můžeme předpokládat, že existují v oblasti sdíleného eh, řízení jsou ty pomalé, pomalu nabíhající projekty. A dochází k interakci mezi členskými státy a komisí a to je skutečně takový předpoklad u Horizontu 2020, u soudržnosti a také pro rozvoj venkova. Helga se ptala právě na to. Ano, samozřejmě přímé platby běží na rozvoj venkova je pomalu nabíhající program. A to platí pro 2014. Takže abychom pochopili filozofii se 14, tak je zásadní rozlišovat projekty v rámci sdíleného řízení a to, co musíme skutečně saturovat v roce 2014. A máme tu velmi zvláštní složení plateb, které je na šestém slajdu. Pokud to zase můžeme spustit, tam je jasně vidět, jak, jaké platby máme v prvním roce. Jenom 8% jsou závazky z nových programů celkového rozpočtu. To jsou zemědělské výdaje a není to diferencované. A také hrazení RAL. A v různých kategoriích skutečně hradíme neuhrazené. A musíme tedy mít jednu třetinu eh, RAL, které nebyly ještě tedy uhrazeny. A to je zcela zvláštní, zvláštní rozdělení rozpočtu. A to platí jenom v tom prvním roce. A je to do jisté míry pozměněno v dalších letech. A myslím, že to je realistické. Také se to týká složení těch marží. No máte pravdu. uplaté plate postupujeme bez marží. To odstartoval Salvador a Aidar o tom také mluvil Al Ana. My jsme nechali marži 528 milionů euro pro závazky. Není to velký prostor, ale je to vlastně eh, cesta, jak řešit priority a také tedy, jak řešit různé priority z parlamentu. A v rámci jednání o VFR na začátku finančního výhledu nemáme tak velký prostor, nemáme tak velké marže, ale těch 500 eh, milionů vlastně vychází z toho, že u obecného rozpětí, obecné marže, u závazku, tam vznikne určitý prostor. A nyní se dostávám ke skutečné otázce Evropského samitu. Tedy zda můžeme učinit operativní iniciativu, té iniciativu, pro mladé, a zda tuto klíčovou politickou iniciativu budeme schopni vyřešit. A hlavně vzhledem k tomu, že odpovědnost za trh práce je na členských státech. A nemůže, nemůžeme zde mít přehnaná očekávání. A hlavní nástroje a hlavní nepopulární reformy na trhu práce, to je v kompetenci členských států. Ale abychom mohli ten program skutečně zprovoznit. A tady odpovídám panu Godmanistovi a také Inze Gressle. Je to skutečně v nařízení a ten text zatím není potvrzen, ale máme nařízení o VFR a my jsme požádali na, na základě naš, naší žádosti z 19. června, aby to bylo zahrnuto jako právní základ do nařízení o e, Evropském sociálním fondu. A měli bychom mít tedy právní základ, ale ten základní problém byl naznačen řadou z vás. Goodmanis, Ashford, pan Arancho a pan Mulder, že to je politická deklarace. Ano, abychom, aby to bylo něco víc, tak potřebujeme VFR a potřebujeme prostředky. A jak tedy zajistit operativnost? Ty projekty pro rok 2014 by měly by ty přípravné práce musí být zahájeny v roce 2013, základě toho, co už víme, jak by to mělo fungovat. A moje jediná představa je, že by to mělo fungovat tak, abychom poskytli záruky pro mladé, které fungují ve třech skandinávských zemích z prostředky, které jsou právě na ty záruky pro mladé rekvalifikace a pracovní místa. Nefunguje to ve 24 z 27 členských států. A aby to fungovalo, musíme mít prostředky právě cestou frontloadingu. A kde se berou ty peníze? 170 milionů z energetiky a fondu pro program Connecting Europe Facility, územní spolupráce a 181 z Fondu pro Connecting Europe, ale to je pomalý program, pomalu nabíhající program a bude možné tam zajistit backloading následně. A to je poměrně realistický předpoklad, pokud jde o zdroje financování. Nemohu vám poskytnout záruku, a byl by to velký neúspěch EU, kdybychom kdyby program ekonomické obnovy eh, nefungoval, nefungoval, nefunguje tak, jak měl a bylo by neúspěchem vytvořit ještě jednu iniciativu a nepoučit se z programu pro ekonomickou obnovu, který zůstal pouze politickou deklarací. A to platí také pro malé a střední podniky. To byla hlavní obava Helgi Triple zdá ten pokles u některých programů budeme schopni poskytnout prostředky pro blending a také pro veškeré ty programy sdílení rizika. A příspěvky pro 2014 jsou poměrně skromné. Je tam dosáhno velkého pákového efektu, takže nespotřebávají tolik z těch prostředků, například pro kosme jako v roce 2020. A dostáváme se ke kapitole 4, která je stabilní v budoucím období. Ten pokles v roce 2014 je u předstupních prostředků, to jsem vysvětlil. To se týká Chorvatska, které je členským státem a už ne vstupující zemí. Další část toho příběhu je mimořádná snaha o pomoc reagovat na arabské jaro v roce 2013 a 14. Tedy skutečně tam dát víc prostředků do několika nástrojů, abychom reagovali na arabské jaro. Zda je to zklamání či ne, to je vaše hodnocení, ale tam došlo k určitému vrcholu u toho čerpání, u toho programování prostředků. A tady to nejsou sdílené projekty tedy v sdíleném řízení, které jsou mimo Evropskou unii a podle filozofie více za více my ne očekáváme rychlý náběh a to se týká všeho kromě humanitární pomoci. Kapitola 5. Milá paní Holmajer, absolutně jsem Milá paní, já jsem se nechtěl pouštět do vás a nechtěl jsem nějakým způsobem eh, podceňovat eh, rozpočtový úřad. Dodání na poslední chvíli toho zmrazení platu 2013-2014, to bylo dohodnuto v trialogu. A zatím to není právě potvrzeno. Bude to zítra. Díky za váš příspěvek. Ale musím být realističtí a s vašimi čísly a to dodají na poslední chvíli zmrazení platu mění eh, vlastně ty odhady. Nebo jak to vlastně odhady, ale musím říct si upřímně, že co se týče Evropského parlamentu, to, to je jediná instituce, která nedostala můj dopis. Další instituce nejen, že dostali můj dopis, kde je nabádáme k omezení výdajů a dokonce již podali tedy návrhy, jak omezit výdaje. A osobně je to věc, která by naprosto neodpovídala mým přáním. Nechtěl jsem vás vůbec eh, nějakým způsobem podceňovat nebo uh, urážet v Evropském parlamentu. Je to otázka skutečně důchodů. A zatím to bylo udržitelné, ale také to velmi narušuje ty statistiky my potenciálně ničíme ty statistické údaje. A dříve či později. A proto bychom měli oddělit snahy v oblasti a ty snahy jsou opravdu vážné. To jsou hluboké snahy v oblasti snížení výdajů na administrativu. A máme tu i nové výzvy v oblasti nových lidských zdrojů, které potřebujeme v některých agenturách. Michel Báni má pocit, že je nedostatek pracovníků a některé orgány dohledu na trhu jsou přetě, přetěžovány. Oleren také nehodnotí pouze deficit, ale také makroekonomickou nerovnováhu v 28 členských státech. Takže to jsou vážné věci, tedy škrtat pracovní místa Evropské školy. Já nevím, proč tam dochází k poklesu, ale zřejmě to je podle možného očekávání, pokud jde o počty dětí v evropských školách. Ale důchody to skutečně zastěňuje ty vážné snahy o škrty a šetření v administrativě v roce 2014 až 2020. Ještě jedna odpověď paní Herco, která tu už není. Samozřejmě netolerujeme navyšená čísla pro ITER, tedy tam jde o možnosti členských států a jde o to, zda ty prostředky jsou již vymezeny pro tuto kategorii. Paní Andrasen ví, jak spolehlivé je plánování. A to není stejné jako u odhlasovaného rozpočtu. V minulých letech byl problém a vy tomu tleskáte. tam byly ty rozpočty příliš nízké. A potom bylo potřeba opravných rozpočtů. Ale to se týká tedy rozdílu mezi návrhem a odhlasovaným rozpočtem. A ani tak se to netýká tedy těch ročních rozpočtů. Paní Hauk, musím uznat, že, že jsme jednu chybu odhalili v našich tabulkách, když jsme vám naslouchali to se týká projektu LIFE plus 2014-2020. 3,4, mělo by tam být 3,1 místo 3,4, ale pokud jde o provozní náklady, tam jsme srovnávali dvě sedmletá období. A nemohu odpovědět podrobně na Eh, vaše vystoupení, ale snad tam byla pouze ta jedna chyba v našich tabulkách. Hlavní otázka. Mm, hlavní tedy od oblasti neschody. Jan Mulder. Samozřejmě. Můj dojem je takový, že Evropa je tak eh, plná otazníků a neznámých, že bychom se měli snažit eh, o pozitivní sdělení a ne negativní vůči lidem. A tak nechci mluvit o černých scénářích nedohody pro Evropu. I u těch 7,3 miliard je to natolik věc probíhajících jednání o budoucnosti. Já bych do toho se nechtěl pouštět a věřím, že bychom neměli sdělovat negativní věci. Měli bychom přesvědčovat o užitečnosti evropských institucí a měli bychom skutečně přinášet eh, pozitivní příběh v Evropě. Ta situace je mnohem dramatičtější a s Reimerem jsme vyjednávali finanční výhled 2013 jménem parlamentu, takže já bych nyní skončil a, a, a skončil bych tedy s touto závěrečnou poznámkou a není čas pro různé scénáře podle Kassandry. Věřím, že tato doba nenastane. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, děkuji mnohokrát za vaše prezentaci a za eh, zevrubné zodpovědění otázek, které vám byly položeny. Navrhuji, abychom tedy eh, ukončili naší schůzi a členové výboru pro rozpočet se sídou zítra v 9 hodin ve stejném sále. A při této příležitosti Eh, dáme náš mandát pro trilog našemu zpravodaji pro rozpočet 2014. Děkuji a ukončuji zasedání.